Děkuji vám, pane předsedo. Tak konečně jsme zde. Už téměř 10 let uběhlo od doby, kdy začala vznikat dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unii a Singapurem a po mnoha různých peripetích jsme konečně v poslední fázi. Chtěl bych poděkovat singapurské vládě za trpělivost a za podporu a zejména panu velvyslanci za dobrou spolupráci spolupráci. Chtěl bych také poděkovat komisi a DG Trade za dohodu, kterou si myslím můžeme v parlamentu snadno přijmout. A kromě toho bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci. Mám otázku pro ty, kteří jsou stále ještě skeptičtí. Upřímně řečeno, co se na této dohodě může někomu nelíbit? Je založená na dohodě s Kanadou a Japonskem a vysílá signál, že Evropská unie je odhodlaná vytvořit systém obchodu založený na pravidlech. Tam, kde Donald Trump staví zdi, aby oddělil národy, my ty zdi bouráme a snažíme se vytvářet spojence ve volném obchodu. Singapur je bezpečný přístav pro evropské obchodní investice a jak Jaký přístav, kolegové? Je to důležitý trh sám o sobě. Díky svému neochvejnému závazku vůči principům právního státu má jeden z největších příjmů na hlavu na světě a Eh, eh, působí tam přes 10 tisíc evropských firm, eh, které se těší na výsledky této obchodní dohody, aby mohly expandovat a uzavírat kontrakty na veřejné zakázky v Singapuru. Singapur je důležitý tedy sám o sobě, ale zároveň má klíčový strategický význam pro přístup do Eh, regionu ASEAN, což je jeden z nejrychleji rostoucích regionů na světě. Singapur eh, je tedy eh, velké ohnisko, kterým prochází naše exporty do tohoto regionu. A pokud neuděláme nic, tak budeme zaostávat za národy z transpacifického partnerství. Takže kolegové, tohle je zcela jasně situace win-win. Ale kromě obchodních výhod bych chtěl ještě připomenout, že tato dohoda jasně reflektuje evropské hodnoty a stanoviska zastávaná tímto parlamentem v mnoha usneseních. Například nic v této dohodě nebude bránit uplatňování principu předběžné opatrnosti, eh, pokud jde o právo vlády vytvářet regulaci v zájmu občanů. Veřejné služby jsou chráněny, eh, dohoda eh, pamatuje na služby a to je vždy preferovanou variantou našeho parlamentu. E, import bude muset splňovat evropské standardy. Jsou to obsažené závazky ohledně životního prostředí v oblasti zprávy lesů a rybolovu. Je tu závazek e, implementovat multilaterální dohody, včetně pařížské dohody. A zejména vítám e, to, že se Singapur zavázal k rychlé implementaci eh, kapitoly TSD a že se zavázal eh, podniknout klíčové kroky k ratifikaci zbývajících tří umluv ILO. A eh, Singapur to myslí vážně. Už absolvoval rozhovory se sociálními partnery, už vede dialog s ILO a vytvořil meziministerskou pracovní skupinu, která pracuje na zesouladění domácí legislativy se třemi umluvami ILO. Pane předsedo, předsedo, přecházím k dohodě o ochraně investic. Myslím si, že tohle je nejprogresivnější investiční dohoda, kterou jsme zatím vyjednali a měl by to být předobraz pro eh, další podobné dohody v budoucnosti. Chtěl bych poděkovat paní komisařce a jejímu týmu za to, že vyslechla eh, připomínky eh, parlamentu ohledně toho starého toxického systému řešení sporů. Tady máme tribunál složený ze soudců a právníků, e, nejsou to arbitři, e, bude existovat e, etický kodex soudců, řízení bude transparentní, bude tam odvolací mechanismus, závazek vytvořit multilaterální investiční kodex a je to omezeno právo vlády na regulaci. A také stojí za zmínku, že tohle nahrazuje eh, těch současných 13 bilaterálních eh, obchodních smluv, které už mají členské státy. Eh, pane předsedo, ještě poslední bod, pak už budu končit. Tato dohoda má jednu velkou slabinu, která si myslím by měla být ošetřena v budoucích dohodách a sice dává investorům práva, ale nedává jim žádné povinnosti. A my bychom jim měli v budoucnu ukládat i povinnosti. A s touto výhradou, pane předsedo, eh, vám doporučuji ke schválení obě dohody. Děkuji moc krát panu Martinovi. A mám na vás eh, jednu eh, laskavou prozbu. Máme spoždění 50 minut, takže prosím dodržujte řečnický čas, protože bychom měli skončit s, naší, s našimi rozpravami do půlnoci. proto nebudu přijímat modré karty. Dalším zpravodajem je pan Lopez Isturis White. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Davidu Martinovi. A chci se k němu také připojit ve vyjádření díku singapurskému vyslanci, který nám pomohl s přípravou a který nás vždy zpravil o tom, co se děje v Singapuru. Uplynula řada let od doby, kdy jsme začali připravovat tuto dohodu a zítra učiníme snad velký krok před, kdy vyjádříme souhlas s touto dohodou o partnerství a spolupráci a ochraně investic. Vysíláme tím jasný signál ohledně odhodlání a závazku Evropské unie dodržovat mezinárodní pravidla, tento systém založený na pravidlech. Snažíme se tak institucionalizovat vztahy, které již existují a rozvíjejí se po celá desetiletí. A tento nový právní rámec přispěje k posílení spolupráce mezi Singapurem a Evropskou unii. Chceme spolupracovat v oblasti spravedlnosti klimatických změn, udržitelného rozvoje. To jsou věci, na kterých občanům velmi záleží. Singapur je geostrategicky významným státem, důležitý pro rovnováhu v sil v regionu. Je důležité zajistit co největší stabilitu v tomto regionu zájmu evropských firm. A Singapur je bránou do Asie. Je to platforma pro evropské firmy, tak aby mohly působit v Číně, Indii a Japonsku. Chceme zlepšit investiční klima, nabídnout lepší prostředí investorům. A touto dohodou vznikne společný výbor, který bude pracovat na dosažení našich cílů, cílů spolupráce. Staneme se partnery, kteří budou spolupracovat na otázkách mezinárodní bezpečnosti, energetiky, životního prostředí, dopravy, zejména v oblasti námořní a civilního letectví, také v otázkách informační společnosti, kybernetické bezpečnosti. Je to globální oblast, nejsou tu žádné hm, bariéry a přicházíme o miliony v důsledku různých kybernetických eh, útoků a hrozeb. Dále to budou různé výměné programy, například Erasmus Mundi. Budeme rovněž eh, vytvářet nové pracovní příležitosti pro mladé lidi. chci upozornit na význam této dohody z hlediska boje proti terorismu. Je nutno vytvářet mosty s dalšími státy, abychom si mohli vyměňovat informace a předcházet teroristickým útokům. Tato dohoda představuje otevřené dveře pro podnikatele, aby mohli vytvářet vazby nejenom se Singapurem, ale i s dalšími státy. 10 tisíc evropských firm má sídlo v Singapuru a používá ho jako jakýsi hub pro celý pacifický region. Stabilní právní rámec je pilířem jakékoliv spolupráce, jakékoliv asociační dohody. A my tak otvíráme nové obchodní příležitosti. Naši občané budou moci rozvíjet své myšlenky, své podnikatelské záměry a mm, vytváříme tím také rámec pro tvorbu nových pracovních příležitostí. Letma jsem zmínil i klimatické změny, ale jasná je jedna věc, že geopolitický význam Singapuru sahá i takových otázek, jako jsou reakce na eh, různé přírodní katastrofy a problémy v regionu. Budeme mít společnou platformu, již chceme eh, potírat, již chceme bojovat proti klimatickým změnám. To je jeden z našich strategických cílů. Chci poděkovat všem stínovým zpravodajům za práci na tomto návrhu a doufám, že zítra ho schválíme drtivou většinou. Je to pro nás pro všechny velký úspěch a doufám, že to bude zdroj stability a tvorby pracovních míst a zlepšení našich mezinárodních vztahů. Děkuji a eh, já jsem rád, že tady hovoříte jedním hlasem a nyní za komisi paní Malstrom. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Dobrý večer, vážení poslanci. Já bych na úvod chtěla poděkovat oběma zpravodajům, panu Davidu Martinovi i panu López Sturis Whiteovi za vaši dobře odvedenou práci a za tu dlouhou cestu, kterou jsme společně urazili. Málo které místo je dokladem výhod investic a obchodů eh, tak jako Singapur. Eh, tento městský stát bez přírodních zdrojů se stal jednou z nejvíce prosperujících zemí na světě a e, pomáhá prosperovat i svým obyvatelům. Singapur je příkladem ekonomické transformace a zářným dokladem toho, jak e, obchod, investice a udržitelný rozvoj e, mohou a měli by jít ruku v ruce. Eh, Od, přístup otevřenosti už v minulosti posloužil Evropské unii. Dobře a podobně je tomu i dnes. Eh, jsou to naši blízcí partneři už několik desetiletí a nyní se rozhodli uzavřít dohodu o partnerství prostřednictvím těchto tří dohod, o kterých dnes hovoříme a o kterých budete zítra hlasovat. Eh, nová dohoda o partnerství a spolupráci se Singapurem bude stanovovat celkový rámec pro bilaterální politickou spolupráci mezi stejně smýšlejícími partnery. Ale kromě toho jsme také o partneři obchodní a investiční. Eh, Singapur je momentálně náš největší investiční partner v jihovýchodní Asii a je v první dvacítce v obchodu se službami, v první pětce obchodu se službami a také co se týče přímých investic. Dohoda o investicích mezi Evropskou unii a Singapurem bude rámcem pro už nyní silné toky investic, které se budou dále rozvíjet. Výhod této dohody je mnoho. Budou odstraněna cla na bilaterální obchod, nebudou tady eh, celní překážky pro auta, elektroniku, eh, obnovitelné eh, zdroje. To se bude rušit. Přístup ke službám a veřejným zakázkám se zlepší a to vše vytvoří příležitosti pro podniky i jednotlivce na obou stranách. Dohoda obsahuje také obsáhlou kapitolu o obchodu a udržitelném rozvoji, která obsahuje povinnosti týkající se Mezinárodní umluvy o právech eh, zaměstnanců a životním prostředí. Jsou zde pojednány kapitoly, jako je biodiverzita, eh, eh, eko, nálepkování a společenská odpovědnost firem. Dává se tu silná role společenským skupinám Singapuru, aby tyto cíle byly splněny. Ratifikace a dodržování úmluv ILO jsou prioritní položkou, které budeme sledovat Očekáváme neutuchající úsilí a brzkou, brzký vstup těchto dohod v platnost. Singapurské orgány už ukázaly, že pilně pracují na přípravě Eh, splnění ustanovení eh, o udržitelnosti z těchto dohod. Obchodní dohoda byla vyjednána společně s dohodou o ochraně investic, která obsahuje úplně zreformovaný systém ochrany investic na evropské úrovni a Evropský parlament žádal o tento systém a pomáhal ho utvářet, za což děkujeme. Tento systém řeší obavy občanské společnosti z toho, že pravidla jsou vágně definovaná, netransparentní, bez možnosti odvolání, že nejsou eh, arbitři ministři eh, nezávislí eh, a tak dále tak jak to je v dosavadních bilaterálních dohodách. My jsme tedy naplnili vyjednávací mandát a eh, komise předložila k schválení dohodu, která zpřísňuje standardy ochrany investic, aby nedošlo ke zneužívání. Je to dohoda, která plně garantuje právo vlády vytvářet nové zákony, chránit zdraví životní prostředí a další veřejné zájmy a e, vytváříme e, transparentní systém investičních soudů, e, podle kterého je to, je to založeno na dohodě o volném obchodu s Kanadou a e, plně v, soula, v, sou, v souladu s evropskými smlouvami. A je to krok k budoucímu kodexu multilaterálních investic, který by případně pokryl dosavadní tři dohody a který by hrál zásadní roli v budoucím rozvoji investičních politik, a to včetně případného zahrnutí povinností investic, investorů, jak říkal pan Martin. Tato dohoda o obchodu a investic, investicích se Singapurem je tedy opravdu velice moderní, a e, je uzavřena s velkým investičním partnerem Evropské unie. Singapur je také e, tepajícím e, obchodním srdcem jihovýchodní Asie a v tomto smyslu bude dohoda tvořit referenční rámec pro naše dohody s ostatními zeměmi ASEANu. A konečně pokud jde o dohodu o partnerství a spolupráci, tak ta je samozřejmě také krokem k rozšířené politické a ekonomické Eh, angažovanosti Evropské unie v celém tomto regionu a bude sloužit jako základ, jak zmínil pan zpravodaj, pro eh, bilaterální spolupráci se Singapurem, bude sloužit k posílení politického dialogu a posílí spolupráci v celé řadě oblastí, jako jsou lidská práva, práva pracujících, spravedlnost, bezpečnost, konektivita, informační společnost, školství, kulturní výměna a také zaměstnanost a sociální věci. Umožní nám to posílit vědeckou a technologickou spolupráci v oblastech jako je energetika, životní prostředí, boj proti klimatickým změnám, ochrana přírodních zdrojů, inteligentní města a doprava. Podle této dohody vznikne společný výbor složený ze zástupců obou stran na příslušně vysoké úrovni a ten se bude starat o správné fungování této dohody a o její implementaci. Stanovujeme také priority a doporučení na e, prosazení cílů dohody. Pokud jde o regionální dynamiku, Singapur razí multilateralismus a momentálně je koordinující zemí e, pro vztah a náš dialog s ASEANem. Velmi si tohoto partnerství ceníme a hodláme se postarat o to, aby bylo ještě užší. Spolupráce se Singapurem v záležitostech ASEANu byla dosud velice plodná. Spolupráce mezi EU a Singapurem je tedy hluboká, i široká už dnes. A vzhledem k výzvám, před kterými společně stojíme, je tu potenciál pro její ještě větší prohloubení, e, založené na společné vizi multilaterálního systému, založeného na pravidlech a efektivního bilateralismu. Děkuji Evropskému parlamentu za práci a těším se zítra na silnou podporu při hlasování. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko. Takže z toho vyplývá, že ten začátek naší rozpravy vypadá slibně. A nyní za EPP Sean Kelly. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodaji a stínovým zpravodajům. Konečně jsme se dostali do této fáze a budeme o tom zítra hlasovat. Obchodní dohoda mezi Evropskou unii a Singapurem je důležitá. 55 eh, miliard vývozy, vývozu eh, do Singapuru a z druhé strany 44 miliard. Je to trh, který nesmírně roste. Takže je to dobrá dohoda a já děkuji paní komisařce za dobrou práci v této oblasti. Například irské zemědělství by z toho mělo velký prospěch hodně by jim na tom záleželo, protože oni se teď obávají, co se stane s vývozy do Spojeného království po Brexitu. Takže to ukazuje, že eh, Evropská unie eh, pracuje v našem zájmu a plánuje do, i do budoucna. S odstraněním tarifů a netarifních překážek překonáme celou řadu problémů, pomůžeme mnoha podnikům. A je to progresivní návrh, který řeší problémy ISDS a pokud se dohodneme na dohodě s Japonskem a Kanadou, tak myslím, že bychom měli být schopni podpořit i dohodu se Singapurem. A zítra si můžeme připít irskou whisky na úspěch této vynikající dohody. Děkuji vám, pane Kelly. Ještě jednou vás prosím o dodržení eh, vašeho časového limitu a není Alessia Maria Moska. Děkuji, pane předsedo, vážená paní komisařko, vážení kolegové. Po několika týdnech od hlasování tohoto parlamentu o dohodě s Japonskem se tady opět setkáváme, abychom projednali ukončení velmi strategické věci pro Evropu, občany i podniky. Evropská unie po hlasování e, ve vztahu k USA se Eh, nachází v takové specifické situaci. Naše eh, situace eh, a naše nabídka nikdy nebyla tak atraktivní. Díky tomuto partnerství můžeme podpořit naše standardy a hodnoty na celosvětové úrovni díky ochraně pracujících, spotřebitelů či životního prostředí. Můžeme ochránit naše občany před negativními dopady globalizace. Abych zmínila některé příklady, tak bych třeba uvedla eh, to, že Singapur ratifikoval eh, dohody v rámci Mezinárodní organizace práce, ale také pařížskou dohodu, anebo třeba také ty mezinárodní značky DOC a DOG. DOG. Eh, nesmíme ovšem zapomínat na to, že 90% světového růstu v nadcházejících letech proběhne mimo naše hranice právě proto toto je velmi důležité, abychom podpořili další růst a zaměstnanost. Singapur je velmi důležitým místem v celém azijském regionu. Je to jedna z více dynamických oblastí na světě. Je to jeden z nejdůležitějších trhů mimo Evropu. Více než 80 podniků v Sing- evropských podniků v Singapuru jsou malé a střední podniky. Export do Singapuru zajišťuje 303 miliard euro pro naše podniky. Tato dohoda přinese nárůst těchto čísel a podpoří další zaměstnanost v Evropě. Hmm. Singapurská ekonomika tady velmi dobře může doplnit evropskou ekonomiku. E, zároveň tady nemáme žádné konflikty s tou singapurskou ekonomickou oblastí. Takže myslím, že bychom neměli mít žádné pochyby. Tyto dohody jsou naprosto zásadní pro evropské pracovníky a e, je potřeba, abychom tam prodávali naše produkty, protože to bude pro nás přínosné a tyto dohody zároveň zabrání e, těm negativním dopadům globalizace. Děkuji za konzervatisty a demokraty. E, Charles Stanok. Tato dohoda o volném obchodu je dalším příkladem úspěšné agendy na poli volného obchodu. Otevírají se tu trhy po celém světě pro všech 8, eh, stávajících 28 členských států. A protože eh, Velká Británie může odejít do 45 dní, tak eh, si tady znovu uvědomuji všechny ty falešné sliby zastánců Brexitu. Oni říkali, že například, že můžeme odejít z Evropské unie, abychom měli lepší dohody se zeměmi Commonwealthu, o které Evropská unie nemá žádný zájem v bilaterálním britském zájmu. Ale teď se tu přitom bavíme o obchodní dohodě se Singapurem, která je zemí ASEANu, po dohodě s Kanadou, zatímco se nadále mluví s, s, s Austrálií a Novým Zélandem. A tudíž se zdá a je naprosto zřejmé, že Evropská 27 bude mít daleko lepší možnosti obchodovat se zeměmi Commonwealthu než Spojené království. James Dyson, britský průmyslník, který uh, byl zastáncem Brexitu, si toho je uh, vědom a uh, bude budovat svoji výrobnu elektrických aut- automobilů v Singapuru. Dokonce se tam chce přesunout. Tím uh, tedy končí můj příspěvek. Děkuji bardzo v jménu grupy ALDE pan. Děkuji vám a jménem skupiny ALDE pan Tremosa i Balcells. Paní komisařko, vážení kolegové, Spolupráce s panem Martinem a stínovými zpravodaji byla velice dobrá a před pár týdny jsme ve výboru INTA eh, odhlasovali velkou většinou tu dohodu, což je také dokladem výborné spolupráce. Děkuji také singapurskému velvyslanci a jeho vládě za spolupráci a trpělivost. Vážení kolegové, podporuji jak dohodu o volném obchodu, tak dohodu o ochraně investic. Je to férová dohoda, prospěšná pro obě strany a pro spotřebitele a firmy na obou stranách. Vyjednávání mezi EU a Singapurem začala v prosinci 2009 a téměř o 10 let později jsme konečně u konce. Singapur je zdaleka největším partnerem Evropské unie v Ázii a e, představuje téměř třetinu našeho obchodu se, se zbožím a službami z Asií. E, mnoho evropských firm má regionální kancelář v Singapuru, odkud provádí své podnikání e, v tamním regulatorním prostředí. Singapur je také dopravním uzlem na cestě do jihovýchodní Asie. Tato dohoda může být také modelem pro další azijské země, jelikož jde o první dohodu se zemí z tohoto regionu. Pokud jde o dohodu o ochraně investic, ta nahrazuje 13 bilaterálních eh, obchodních smluv, smluv mezi Singapurem a jednotlivými členskými státy. Zítra doufám, že budeme hlasovat pro nový a moderní systém eh, řešení investičních sporů, eh, který chrání právo vlády regulovat a pomáhá docelovat veřejných cílů v oblasti zdraví a životního prostředí. Kromě toho nejsou chráněny eh, očekávání investorů na zisk. Kromě toho dohoda eh, definuje férové a rovné zacházení, zabraňuje forum shoppingu a paralelním nárokům, mimo jiné. Konečně eh, bych chtěl poděkovat paní komisařce za úsilí o dialog a transparentnost. Vážení kolegové, růst v Evropě přichází s obchodem a nikoli s veřejným zadlužováním. Vzhledem k Brexitu a Trumpovi je dnes multilateralismus vítán a my bychom se měli pustit tímto směrem. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane Ramon. A nyní GUE NGL. Slovo dostává Anne-Marie Miner. Děkuji, pane předsedo. Já mám tři výhrady, když se dívám na tu dohodu o ochraně investic se Singapurem. Stále je tu ještě odstavec týkající se eh, řešení sporů. Ten systém vypadá jinak, ale eh, víme, že podniky budou moci klást požadavky eh, jestliže eh, budou ohroženy jejich zisky. Eh, to ale případně zaplatí daňový poplatník, což je ohrožení demokracie. Investoři budou mít eh, rozsáhlá práva, ale vůbec tu nejsou žádná pravidla týkající se udržitelnosti, což znamená, že budou tím trpět lidé a životní prostředí. Je tu také možnost, že zahraniční investoři budou nakupovat státní dluhopisy a v případě krizí eh, mohou blokovat restrukturalizaci veřejného dluhu. Parlament a komise eh, se vždy zajímají jenom o zájmy multimilionářů a velkých koncernů. To je pro vás důležitější než zájmy občanů. Něco takového není přijatelné. Skoro eh, půl milionu lidí v minulý týden podepsalo petici proti ISDS, eh, aby zabránili právě takovýmto smlouvám. Musíte zastavit ISDS, protože takovéto dohody slouží jenom nadnárodním koncernům. Děkuji paní posel. A nyní jménem zelených Reinhard Butikofer. Pane předsedo, paní komisařko, vážené kolegyně a kolegové, co trvá dlouho, to je nakonec dobré, říká se v Německu. E, trvalo to skutečně dlouho a já musím říci, že Singapur s námi měl velikou trpělivost a e, gratuluji Singapuru k tomu, e, že má nyní na starosti koordinaci dialogu mezi EU a ASEANem a že právě v této době jsme se dostali k cíli. Ty dohody ukazují, že Evropa si přeje posílenou spolupráci s ASEANem a realizovat naše hodnoty a zájmy. Potřebujeme strategické partnerství a chceme eh, také strategické partnerství s ASEANem v oblasti bezpečnosti a rozvoje eh, indopacifického prostoru. Chceme eh, posílit konektivitu mezi EU a Ázií a chceme multilaterálně spolupracovat. A konečně chceme úplnou úplné prosazování lidských práv od svobody slova a shromažďování až po zrušení trestu smrti a sociální a ekologický pokrok. Musím ale také upozornit na určitý problém, a tohle řeknu anglicky, aby rozuměli i v Singapuru Veřejné zadlužení by nemělo být kryto dohodou o ochraně investic. Od finanční krize v roce 2007 má Evropská unie standardní proceduru. Jestliže vláda vyhlásí bankrot, a musí dojít k restrukturalizaci dluhu. Tady dohoda o ochraně investic se Singapurem vytváří díru v legislativě. Jak německý eh, deník Handelsblatt dnes píše, tato dohoda zvyšuje práh eh, eh, na eh, dluhy investorů eh, při restrukturalizační proceduře na jinou úroveň, než existuje v Evropské unii. Eh, investoři, kteří operují podle této dohody, by měli privilegium vůči ostatním investorům, což je nepřijatelné. Proto požadujeme, aby dohoda o ochraně investic, aby se o ní nehlasovalo zítra, dokud nebude odstraněna příloha 4 o veřejném zadlužení. Děkuji vám moc krát procesní připomínka. Kolik, please, 30... Prosím, pane kolego, 39. Keep an order. Teraz přechodíme do grupy EFDD i paní poseł Nyní jménem EFDD paní Begin. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Není možné umožnit korporacím, aby eh, ovládali stády. Jestliže jste v tomto parlamentu, tak je to proto, že stejně jako já věříte, že můžete změnit věci pro vaše občany. A jestli v tom chcete pokračovat, jestli chcete, aby rozhodnutí přijatá touto sněmovnou byla skutečně nezávislá, tak nemůžete hlasovat pro dohodu o investicích se Singapurem. Tato dohoda je horší než CETA a umožní velkým korporacím, aby ovládali naše vlády, naše oblasti. Ty zákony už nebudou mít žádnou hodnotu, protože bude možné, aby nad nimi převážely arbitrážní soudy bez skrupolí, které budou obhajovat velké hospodářské zájmy. Kolegové, já věřím v mezinárodní obchod a vždycky ho podporuji, když přináší konkrétní výhody pro naše podniky, ale tady nemluvíme o obchodu. Tady mluvíme o dvou odlišných dohodách a musíme tady dobře rozlišovat. Je tady dohoda o investicích, která umožní eh, korporacím, aby eh, ovládali státy, aby je mohli dát před soud. A potom je tady dohoda o partnerství a spolupráci. To je dohoda pozitivní, která umožní nám expandovat, dostat se na takto rychle rostoucí trh, jako je azijský trh. Já bych normálně neměla problém podpořit takovou dohodu, čistě komerční dohodu, ale musím zdůraznit, že zde tato jednání probíhala poměrně netransparentně a musím říci, že komise informovala parlament, až když už to bylo hotové e, třeba když tam byly problémy, pokud je o některá ta e, zeměpisná označení, označení zeměpisného původu. Takže e, dávíme tady na to pozor, protože jsou tam určité nedostatky. A zejména je potřeba věnovat pozornost té dohodě o ochraně investic, protože se tady mluví o zřízení specifického soudního tribunálu, který by se čistě věnoval případu nadnárodní společnosti A uvědomme si, že to je něco, proti čemu jsme se jednoznačně stavili v případě CETA a já budu stejně podporovat i postupovat i zde a proto jsem byla zvolena svými občany. Děkuji a nyní ENF. Poslankyně Franz Jamy. Pane předsedo, Drzí kolegové, kolegyně. Já, eh, je jakýmsi kredem této komise a eh, zastánců eh, volného obchodu prosazovat trh za každou cenu. A tato dohoda se Singapurem, to je něco, co se jen přidává k dalším podobným smlouvám, kde tady otvíráme naše brány veškerým azijským produktům, což jednoznačně ohrozí naše ekonomiky. Ale tato dohoda je o to nebezpečnější pro francouzské a evropské spotřebitele, že eh, Singapur a další azijské země neuznávají většinu našich norem. Takže Eh, veškeré ohledy ovšem končí tam, kde začíná finanční zájmy. Svoboda eh, tisku, lidská práva. Tady víme, že Singapur je dokonce na šedé listině daňových rájů. To komisi vůbec nevadí, protože obchod nemá žádné nepřátele. Až na to, že ani Francie, ani Evropa nemají žádný přínos z tohoto obchodu, pouze nadnárodní společnosti. Tato ultraliberální politika, tato šikana, to je něco, co si lidé nepřejí. Uh, oni uh, chtějí skutečně, uh, jim záleží na tom, co skončí na jejich talíři a v jejich domácnosti. Chtějí se bránit před touto globalistickou politikou. Uh, a tato škodlivá eh, smlouva, eh, ta, tu nakonec eh, lid sám zruší. Następnym mówcą jest pani Godel. Děkuji, nyní má slova paní Godeli Lequist quist prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych se chtěla omezit jen na pár bodů. Za prvé, tato dohoda byla uzavřena po rozsudku soudního dvora ohledně výlučné kompetence nebo smíšené kompetence dohod o volném obchodu. Tím pádem jde o e, pokrok e, a o té dohodě se může zítra hlasovat. Druhý bod. E, v této obchodní dohodě má Singapur Eh, naplnit eh, úmluvy ILO. Písemně se zavázal k jejich ratifikaci, eh, což je v našem zájmu. Je to vlastně pro nás a pro paní komisařku, která vedla vyjednávání, vítězství. V dohodě o ochraně investic máme bilaterální soud s odvolacím mechanismem. To, co jsme už celá léta tady v parlamentu požadovali, je teď konečně písemně černé na bílém a Singapur se k tomu zavázal. I to je pro nás pozitivní. Singapur je silně rostoucí ekonomika v regionu ASEAN a proto EPP bude hlasovat pro. Děkuji moc krát za spolupráci. Děkuji nyní paní poslankyně Karolíne Gras van der Heinz. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pan, vážená paní komisařko, kolegové. To, co komise tak často propagovala, tedy eh, obchod pro všechny nyní pokračuje. Tady opravdu se pokračuje s tou radikální tržní politikou, ze které profitují jen velké koncerny. Práva zaměstnanců, standardy životního prostředí e, za to hrají podřadnou až žádnou roli. Singapur e, totiž neratifikoval eh, příslušné konvence a neimplementuje je, eh, což eh, neumožňuje sankce v případě porušení. Dohoda o ochraně investic sice představuje zlepšení, ale na samotné základní problematice se nic nemění. Zahraniční investoři mají stále ještě privilegia a

Děkuji bardzo panu, zatem bardzo proszę. Děkuji vám. A nyní má slovo Marie Skáke. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko Malmström a kolegové. Se zbožím se obchoduje už celá staletí a to na velké vzdálenosti, vzhledem k tomu, že dopravními prostředky jsou dostupnější i další místa na světě čím dál vzdálenější a díky digitalizaci je možné nabízet služby všude Tlumočník z Austrálie může tlumočit tady ve Francii, anebo programátor z Indie může navrhnout webovou stránku někomu z Brazílie. Takže Evropská unie nevytváří obchod. Co ale může dělat a měla by dělat, je starat se o to, aby pravidla pro obchod vytvářela rovné podmínky, které budou předvídatelné a férové a abychom měli za cíl vyšší standardy a sdílení výhod Prezident Trump nám jasně ukazuje, jak vypadá alternativa. Nerespektování pravidel a nejistota poškozují trhy i živobytí lidí. Myslím si, že v tomto kontextu trošku paradoxní, že e, někteří kolegové tak tvrdě kritizují nesnad ani obchod, například obchod s Čínou, ale spíše pravidla a dohody, na kterých se snažíme shodnout. Jsem tedy ráda, e, že e, ukazujeme cestu a e, to také díky našim singapurským partnerům, se kterými jsme vyjednávali e, rovných deset let. Singapur je velký, e, velké a moderní centrum pro investice a silným partnerem v jihoazijském regionu. Tato dohoda ale nespůsobí, že Singapuřané se stanou stejnými, jako jsme my nebo že my budeme kopírovat je. E, každý bude sám zodpovědný za své zákony a standardy. A já jsem ráda, že se nám podařilo přesvědčit Singapuřany, aby nahradili e, zastaralých 13 dohod, které měly kapitolu o ISDS, e, které byly uzavřeny mezi jednotlivými členskými státy a Singapurem a že to bude nahrazeno systémem investičních soudů. My jsme to prosadili a jsem ráda, že jsme dosáhli výsledku. Zaručuje to transparentnost, uchovává to právo regulovat a vytváří to investiční investiční mechanismy posiluje roli občanské společnosti. Ti, kteří nemají rádi ISDS jako já, by měli podpořit tuto moderní dohodu se Singapurem. Myslím si, že společně můžeme vyslat signál v době, kdy sílí nacionalismus, protekcionismus a populismus. Signál, že uh, podporujeme otevřenost a že uh, jsme uh, a že stojíme na stejné lodi s partnery v otevřeném obchodě. Děkuji, Manuel Morel. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové, kolegyně, paní komisařko. Rada volné, volného obchodu střídá jedna druhou a všechny se si podobají. A to, to tempo stále roste s tím, jak se blíží konec mandátu. A jsou podobné, protože vychází stále ze stejné logiky. To znamená, že upřednostňují zájmy držitelů kapitálu nebo těch megafirem na úkor eh, eh zaměstnanců či spotřebitelů. Nic nového není ani v této dohodě se Singapurem, žádné omezení, pokud jde o environmentální normy, e, jsou tu privátní tribunály, které budou upřednostňovat firmy oproti státům, e, práva pro investory, žádné závazky. Ale já chci trošku zmírnit váš entuziasmus. Ehm, jednak E, to není žádná hezká parlamentní demokracie, ale autoritářský režim. Singapur, když říkáme, že sdílíme určité normy. A je to navíc uznávaný daňový ráj. Je tu naprostý rozpor, když Evropa říká, tak bojujeme s daňovými úniky, ale s radostí budeme dělat smlouvy s takovýmto státem. Vy říkáte, paní komisařko, že je to nejlepší možná smlouva, tak to já nevím, co k tomu dodat. Děkuji. A slovo má Janik Žado. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, drazí kolegové, kolegyně. Paní komisařko, vy jste se tady pišnila tou ekonomickou dynamikou Singapuru. Ovšem eh, příliš jste nezmínila jednu věc, a to je svoboda tisku a demokracie. A to právem. Tato investiční dohoda, eh, ta se skutečně výsměvem k tomu, eh, že demokratickému systému, jak je možné, že tu hovoříme o nacionalismu, populismu, ale to všechno vyplývá z toho, že se předává neustále svrchovanost občanů směrem nad národním společnostem. Ty arbitrážní tribunálu, tribunály, kdy eh, eh, všechny ty firmy ze Singapuru budou moci eh, napadat členské státy v otázkách životního prostředí, zdraví a dalších otázek. A teď dokonce i v otázce restrukturalizace dluhu. To podkopává demokracii. Evropa musí být to o demokracii a občanech bez nadnárodních firm. Prosím vás, zamítněte tyto Eh, dohody investiční. Nemůžeme neustále podporovat nadnárodní firmy, fiskální ráje, autoritářské režimy. Podkopává to demokracii a zabíjí to evropský projekt. Thank you so much. Your message is clear. Poselství je zcela jasné. So, pan Děkuji a další řečník je eh, pan Děkuji, pane předsedo. Já jsem velmi rád, že někdo se tady takto uh, vážně vyjadřuje o obchodní dohodě. Uh, Singapur, to je příběh úspěchu, má dokonce vyšší HDP na hlavu než Německu, ale Singapur není, opakuji, není součástí velkého obchodníku, obchodního bloku. A možná i ti špatně informovaní eh, Britové by věděli některá ta fakta a abych tady zareagoval na některé ty věci, které tady zazněly, tak eh, je to teď podepsáno po té, co před 45 lety Spojené království vstoupilo do EU. Ona ta metoda eh, dohod o volném obchodu, které uzavírá EU, to je opravdu takový ten styl tance pomalu, pomalu, rychle, rychle, pomalu, pomalu. A eh, ty clá mají být zrušena kompletně na vyráběné zboží a mezi EU a Singapurem dojde k vzájemnému uznávání odborných klasifikací, ano, kvalifikací, ano. Ale to, co nevyžaduje ta dohoda, je volný pohyb osob. To opět ukazuje, že volný obchod a volný pohyb mohou být, nebo respektive jsou, zcela oddělené věci. A nyní k Brexitu. Eh, Evropská unie umožňuje Singapuru zrušení cel, ale zároveň Evropská unie se handrkuje o striktní celní hranici se Spojeným královstvím. Eh, Evropská unie tady umožňuje liberalizaci služeb, ale zároveň se handrkuje o to, aby zůstaly ty překážky pro poskytování služeb mezi EU a Spojeným královstvím. Možná jednoho dne Evropská unie ukáže stejný obchodní rozumný přístup vůči Spojenému království, který nyní ukazuje vůči Singapuru. A já musím ale říci, že ten den, ten den nastane jen a pouze ve chvíli, kdy stávající předseda rady, pan Donald Tusk, najde své zvláštní místo v pekle. A plán pana Taska a jeho toxické zneužívání nedosáhne ničeho. Musím říci, že to není vůbec politický přístup a není to přínosné. A já apeluji na zástupce evropských institucí, které tady vidím, aby podepsali obchodní dohodu mezi EU a Spojeným královstvím ve stejném duchu, jako ji podepsali se Singapurem. Děkuji za pochopení. Děkuji panu poslanci a další uh, vystoupí pan poslanec Danilo Oskar Lančiny. Děkuji, pane předsedo. Eh, my jsme si tady vyslechli, jak výhodná může být dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem. Zdá se mi to neuvěřitelné. Vždy, když Evropská unie vyjedná dohodu o volném obchodu s nějakým partnerem mimo naše hranice, tak se zdá, že vždy to je jakoby v náš prospěch. Ale realita je ta, že toto bylo vyjednáváno v době, která už byla překonána. Singapur, jak se ukazuje, je důležitým místem v, jeho, v Jižní Asii, ale riziko je tady to, milí kolegové, že se té dohody chopí i jiné subjekty, které nejsou součástí EU a které nebudou respektovat zásadní parametry obchodních dohod. Statistiky re, eh, definují tuto zemi jako eh, zemi, kde dochází k padělání výrobků. Nejsou tady žádné záruky, že nezačne k těmto věcem docházet jinde a italský průmysl bude hlavní obětí. My tady riskujeme, že otevřeme dveře zemí eh, výrobkům pocházejícím třeba z Číny nebo z Indie, které budou jenom jakoby dokončeny, jenom ta finální fáze bude dokončena v Singapuru a bude tam zcela chybět třeba to chráněné zeměpisné označení původu. Eh, naše zeměpisná označení nebudou automaticky chráněna, ale evropští subjekty budou muset ty řízení aktivně realizovat. Vzájemná liberalizace finančních služeb, je, což je právě jedna z hlavních cílů této dohody, by ale mohl umožnit ve v reálu obcházení některých evropských principů. To, že Singapur se nachází na šedém seznamu daňových rájů, mluví samo o sobě a dohoda nepřináší žádné záruky, pokud a daňové úniky a, a to, že třeba se takto ty sídla z EU začnou přesouvat směrem do Singapuru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Slovo má pan poslanec David McAllister. Pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení kolegové, já bych chtěl něco poznamenat k zahraničně politické dimenzi. Už se o tom tady na plénu hovořilo máme už celá desetiletí eh, systém nebo eh, světový řád eh, založený na multilateralismu a pravidlech, který je nyní pod tlakem. A naši dlouholetí partneři ho spochybňují a pracují protekcionisticky na jeho odbourání. I proto dohoda o obchodu a investicích mezi Evropskou unii a Singapurem přichází v pravý čas tyto dohody eh, jsou širší než jen ekonomické. Jsou silným eh, znamením eh, toho, že, sty, že jsme stejně smýšlející partneři a záleží nám na systému pravidel a spolupráce a že ho chceme bránit a podporovat. Děkuji vám. Děkuji, pan Joachim Schuster. Děkuji, pane předsedo. V Evropské unii jsme hrdí na to, že nejsme jen pro eh, volný obchod, ale také pro hodnoty. A k obchodu založenému na hodnotách patří bez pochyby to, že my a naši obchodní partneři garantujeme minimální úroveň práv zaměstnanců. Eh, proto klademe důraz při všech vyjednáváních na to, aby byly prosazeny a ratifikovány dohody eh, ILO. Singapur se tomu dlouho bránil a Ehm, poslední dopis předsedovi INTA ukazuje, že Singapur přehodnocuje tento nevraživý postoj. Konkrétní implementační plány už existují. Nicméně, kdo chce privilegované obchodní vztahy s Evropskou unii, musí při nejmenším eh, zaručit práva zaměstnanců. Není to jen na ochranu tamních zaměstnanců, jde tady také o to vyloučit, že nastane eh, platový dumping, který se stane konkurenční výhodou. Je to otázka důvěryhodnosti. Kdo to to myslí vážně s obchodem založeným na hodnotami, ten by měl dohodu se Singapurem odmítnout. Děkuji. Děkuji. A nyní byl Etheridge. Děkuji. Jako úžasné, že jsme tu všichni tak nadšení z obchodní dohody s tímto s touto eh, dynamickou nízkodaňovou ostrovní ekonomikou. Mám pro vás dobrou zprávu je ještě jedna mnohem blíž, s kterou byste také mohli udělat dohodu, eh, až si to rozmyslíte. Ale skvělé je, že až Spojené království odejde, tak Singapur už řekl, že s námi tedy může udělat dohodu, protože chtějí obchodovat s celým světem, chtějí dělat věci rychle. Oni nejsou zvědaví na deset let čekání. Oni dělají to, že hovoří o obchodu. O tom, jak prostě eh, jak si rozhojnit bohatství, jak zlepšit obchodní podniky. Nesnejši vnucovat nějaká pravidla a jiné nesmysly. Takže já se těším na eh, stejnou dohodu se Spojeným královstvím. Určitě se vám bude líbit. Posel Jacques Colombier. Jacques Colombier. Pane předsedo dohoda se Singapurem, to uh, už je jakýsi biankoček Číně. Oni vystoupili z Malajzijské federace eh, v polovině 20. století a je to jakási eh, platforma Číny. V podstatě 65% jejich vývozu se stává z výrobku z Číny, které v konečném důsledku se vlastně jen přebalí a vyvezou dál. Takže se vlastně otvírá tržní ekonomika Číně, což není až tak špatné. Ale otevírat tuto bránu vyvolává velkou nerovnováhu a velké nebezpečí pro naše hospodářství, jak z hlediska kvality, tak i kvantity výrobků. Jejichž e, normy prakticky neexistují oproti našim. Navíc, když známe jaký charakter mají bankovní služby a finanční služby Singapuru, tak je skutečně důvod se znepokojovat. My vás také vyvízám, vyzýváme, abyste odmítli tuto dohodu jménem ochrany národů Evropy. Děkuji. Děkuji bardzo, teraz bardzo. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo pan poslanec Jose Ignacio Salafranca Neira. Děkuji, pane předsedo, vážený, vážená paní komisařko, dámy a pánové. Já bych chtěl ocenit zpravodaje. Už tady bylo zmíněno, jak strategická věc toto je. Singapur je největším partnerem v oblasti ASEAN a je to třetí exportní partner v této oblasti. Já eh, bych chtěl eh, zdůraznit to, co řekli i eh, další kolegové. Eh, pokud jde o podporu toho multilaterálního systému, já děkuji komisi za podporu. Samozřejmě ty mm, ta dohody mohly být uzavřeny už dříve, ale jak řekla komisařka Mastromová, v této době globalizace, ono tady to není jenom otázka exportu a importu, jde tady o celkově ty komplexní dodavatelské řetězce, kdy ty výrobky se kompletují na celém světě. Každopádně bude to představovat více příležitostí pro naše občany a pro naše podniky. Děkuji mnohokrát. Slovo má paní poslankyně Kirton Darling. Děkuji, pane předsedo. Singapur je důvěryhodný a strategický partner pro Evropskou unii a je v pořádku, že se snažíme s ním prohloubit naše vztahy. Eh, tím, že se jedná o první eh, dohodu se zemí v této oblasti, bude to příklad pro další v tomto regionu. Obchodní dohody ale sami o sobě nepředstavují eh, veřejný prospěch, pokud ta pravidla neslouží všem. Je potřeba, aby to byla rámcová dohoda, kde eh, práva pracujících eh, budou ochráněna a stejně tak budou ochráněny zájmy investorů. Já si nemůžu tedy podporovat některé eh, principy ve chvíli, kdy určití aktivisté kážou něco jiného. My bychom měli zajistit opravdu obchodní spravedlnost pro všechny. Děkuji, pan poslanec Daniel Kaspary. Pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové, konečně vidíme konec toho dlouhého procesu a zítra doufám, že Evropský parlament tu dohodu odhlasuje. Tato dohoda už je v podstatě spoustu let hotová. My jsme rozhodli například o tom, že necháme tu smlouvu prověřit Evropským soudním dvorem. Není žádná jiná dohoda, kterou by tak intenzivně zkoumal nejen Evropský parlament, ale i soudní dvůr. A konečně se nám podařilo se Singapurem to, co jsme udělali s Japonskem a Kanadou, co jsme chtěli udělat, a sice vytvořit pravidla pro férový globální obchod, ne tak, aby se vždy prosadil ten ten silnější, jak to chtějí kolegové, ale aby to bylo spravedlivé a aby existoval jasný rámec obchodních vztahů. A proto mám otázku na všechny kolegy, kteří chtějí odmítnout touto dohodu. Co by bylo lepší, kdybychom to tu, co pak by bylo lepší, kdyby tato dohoda neprošla? Propásli bychom mnoho šancí, ztratili bychom tento trh, ztratili bychom odbytiště v tomto regionu. Vůbec nic by se nezlepšilo, kdyby ta dohoda neprošla. A proto prosím kolegy, kteří se dnes vyjadřovali kriticky, aby do zítřka svou pozici přehodnotili. Děkuji. Děkuji a nyní pan Pedro Silva Pereira. Pane předsedo, paní komisařko, Evropský parlament by měl okamžitě přijmout tři důležité dohody se Singapurem, které jsou konečně před námi. Dohoda o partnerství a spolupráci prokazuje strategickou důležitost naší vztahů se Singapurem. Dohoda o ochraně investic je dalším krokem k vymícení bilaterálních arbitráží. Dohoda o obchodu eh, usnadňuje obchodní vztahy s tímto eh, významným partnerem v jeho azijském regionu a podporuje udržitelný rozvoj a obsahuje závazek, že Singapur ratifikuje uh, umluvy ILO.